Nyní zpráva Kilonen. Milé kolegyně, milí kolegové. Já dnes ráno jsem obdržel hlas, eh, telefonát, který se týkal tohoto hlasování, až jsem vás viděl. Již dnes ráno jsem měl ten telefonát. Já jsem tady autem, plánoval jsem, že pojedu zítra, takže já mám spoustu, spoustu času. Chci vám také říci, že existuje možnost, která je v jednacím řádu, existuje možnost za, jak si rozčlenit hlasování do bloku, což samozřejmě je úkolem odpovídajících služeb, aby připravili takovéto hlasování an blok. Vím, že tady k tomu panuje celá řada různých názorů a proto já nejdříve navrhuji, abychom začali hlasovat a po jisté době se vás zeptám, zda skutečně chcete hlasovat o každém jednotlivém pozměňovacím návrhu, či zda si spíše přejete přejít k hlasování unblock. Nyní kolegyně k jednacímu řádu, prosím panie předsedající, tu nechodí o čas, ale slovo? pane předsedo Jde, nejde ani tak o ten čas, ale jde o to, zda po tom hlasování bude dobrý výsledek. Eh, je dobré, aby třeba ty pozměňovací návrhy byly dány do skupin podle jména svých autorů. A mm, protože jinak to vypadá, že to nebude dobré ani pro malé a střední podniky. A nakonec se nám všichni budou smát jako parlamentu. My jsme chtěli, aby ten hlasovací seznam byl dobře, pečlivě připraven, protože tam je přes tisíc eh, bodů. Myslím si, že by bylo dobré to třeba nechat až na Štrasburg a do té doby to řádně připravit. Chtěla bych ještě tedy vás všechny požádat, abyste mou žádost podpořili. Herr Kollege Svotovský. Kolega Stolkovský. Pane předsedo, jménem skupiny EKR navrhuji, abychom hlasování odložili. Navrhovaný pořad to pořadí, například 147 a pak ty další bloky na hlasovacím seznamu, co 74a tady a 174.2. Tam jsou v jednom bloku naprosto rozpolpené představy, o tom nelze hlasovat unblock. 183.9, to je taky proti jednacímu řádu, není to v pořádku. Tady nám představujete hlasovací bloky, tam jde pouze o to, kdo to navrhl, ty pozměňovací návrhy, ale vůbec ty blochy nezohledňují obsah těch pozměňovacích návrhů, což je naprosto v rozporu s jednacím řádem a povede to k tomu, že Evropský parlament poruší svůj vlastní jednací řád. Něco takového již existovalo a nakonec to zkoušelo u Evropského soudního dvora. Proto je důležité abychom toto hlasování odložili. Předseda, děkuji. Já bych byl velmi rád, kdybyste tady nečetli pouze svá připravená prohlášení, ale kdybyste také naslouchali tomu, co říkám. Já jsem před chvíli říkal, že nejdříve budeme hlasovat jednotlivě, návrh po návrhu. Paní kolegyně, která hovořila před chvílí, ta žádala o to, ještě jednou žádala o to, abychom odložili hlasování já tady nikoho nechci potlačovat, takže budeme hlasovat o jejím návrhu její žádosti, to odložit. Jsme o tom hlasovali včera, budeme o tom hlasovat znovu dnes. Kdo je to, aby se to odložilo? Kdo je proti? To nechám ověřit. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Tento návrh byl zamítnut. Takže 629 bude pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 630. A omlouvám se, říká pan předseda, nejdříve hlasujeme o 145, 691 a 750 jsou identické. A jde tady tedy o odmítnutí, zamítnutí návrhu komise, takže toto bude odhlasováno jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Abgelehnt. So, Zamítnuto. Sek 629 eh, pro, proti, drželi se, zamítnuto. 630 pro, Milí kolegové, přesně víte, že vždycky vyhovím žádosti o ověření, když to požadujete, ale dnes udělám všechno pro to, abych zajistil pravidla parlamentního hlasování, ale nemůžu akceptovat, nemůžu akceptovat pokusy obstruovat naše hlasování. Takže to teď ověříme, můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Toto je eh, dvoutřetinová eh, většina. Pokud ta hlasování budou stejná, tak nebudu akceptovat ty požadavky na ověřování v těchto případech. 630. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. Dobře, ověříme 630. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 631, kde pro? Proti? Drželi se? Zamítnuto. 632. Dobře, ověříme 631. To už je třetí ověření. Eh, můžete eh, hlasovat? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. A toto opět s dvoutřetinovou většinou. Eh, kolegyně má něco k jednacímu řádu? Da, domnul președinte, pe regulamentul de procedură, pentru că sunt lucruri... Pane předsedo, toto jsou velmi důležité věci. Myslím si, že nemá cenu plítvat tady časem. Pojďme o tom všem hlasovat elektronicky. Paní Grapini. dovolíte, abych o tom rozhodoval já a ne vy. 632. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 633. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 634. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 635. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 618. Eh, Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto 619, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 620, pro, proti, zdrželi se, 621, to pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 622, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 623, ne pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 624, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 625, ne pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 626, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 627, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 628, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 636, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 637, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 638, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 639, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 640, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 641, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 642, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 643, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 644, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď, dámy a pánové, to jsme teď udělali ten první blok. Celkem jich je 1100, takže teď můžeme přejít k druhému bloku. Tady zase budeme postupovat jednotlivě. 600, eh, eh, pardon, 763. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 292. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. 293, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 294, kde pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 295, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 296 jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 297, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 298 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 299 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 300, jmenovité hlasování můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. 301, ne pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto 302, kde pro? Proti, zdrželi se zamítnuto, 303, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 304, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 322, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 223, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 224, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 225, kde pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 226, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 227, kde je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 228, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 229, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 230, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 231, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 232, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 233, je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 234, je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 235, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 236, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 237, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 238, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 239, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 240, pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 241, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 242, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 243, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 244, kde eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 45, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 246, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 247, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 248, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 249, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 250, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 251, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 252, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 253, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 254, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 255, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 256, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 257 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 259 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 59 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 260 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 260. Vážení kolegové, arg viel schneller kann ich nicht arg viel rychleji eh, už to opravdu nemůžu, vy ani, tak, vy také ne, tlumočníci už teprve ne a pozoroval jsem to přesně. Měli jsme tady eh, většinu 150 hlasů navíc nebo až dvě třetinová většina to byla, takže se chci zeptat, jestli bychom přece jen nemohli hlasovat o blocích. lassen Sie uns zwei, drei Minuten Zeit in diese Frage investieren. Dobře, pojďme se nad tím dvě, tři minuty zamyslet. Kolega Marinescu. Dear colleague, dear vice... Vážený pane kolego, pane místo předsedo, eh, já eh, se vracím eh, k té žádosti od samého počátku. My tady ty nehlasujeme o obsahu, hlasujeme tady periferie proti ostatním zemím, bude to ten týž výsledek. Eh, opakujeme hlasování eh, o obsahu eh, článek po článku, odstavec po odstavci, protože tímto způsobem Evropský parlament nemá hlasovat hlasovat v blocích. Jediný důvod pro tyto bloky je, že skupiny poslanců, kteří navrhli tyto pozměňovací návrhy, protože v jednom eh, bloku jsou tam eh, pozměňovací návrhy eh, mm, ke článku 4, 12, 9. Nejsou to, není to nějak spojité. Hovoříme tady o době řízení, o parkování, o věku řidiče. Vůbec to není spojité, ty pozměňovací návrhy. Takže to se nedrží žádného pravidla parlamentu. To je situace tohle eh, vytvořili, eh, tento nepořádek zaměstnanci parlamentu. Pane Marinesku, všechno, eh, co jste navrhnul, bylo vyslyšeno. Poslední věc s veškerou rozhodností odmítám. Poslední větu. Pane předsedo, já jsem slyšel velmi dobře, co říkal pan Marinesku, že jste tady vytvořili ty bloky podle autorů je to pravda, ale je to tak správně. Ty bloky jsou vytvořeny určitým politickým eh, způsobem, nebo sleduje to určitou politickou logiku, to znamená, že různé politické skupiny, kteří to předložili, to udělali s tím výhledem na to, jak pozměnit různé články, ale logika je naprosto konzistentní. Takže pokud to má eh, politickou logiku, tak se o tom může hlasovat en blok wir haben da jetzt zwei Meinungen Takže teď jsme si vyslechli eh, dva eh, názory. Eh, já osobně se domnívám, pane Marinesku, že v parlamentu se může směšnit jenom jedním směrem. Můžeme se směšnit tím, že budeme hlasovat po blocích, ale můžeme se zesměšnit i tím, že budeme postupovat tak, jako jsme postupovali do posud. Jde o věcné řešení. A, a to věcné řešení spočívá e, rovněž v tom, e, že ty přípravné práce, e, které proběhly na výboru, budou zohledněny. A proto se domnívám, mm, podobně jako kolega Hav Lamberts, že bychom podle článku 187 jednacího řádu měli vytvořit bloky. A k tomu dám ještě slovo kolegovi Gorbetovi, který za tohle zodpovídá. Já eh, potvrzuji, pane předsedo, eh, že jsem navrhnul tento konkrétní eh, odstavec v našem jednacím řádu. Už je tam několik let. A je to tam konkrétně pro takovéhle situace, kde máme mimořádný počet pozměňovacích návrhů, ale je možné je seskupit tak, jak to pan Lamberts popsal, nebo jiným způsobem eh, smysluplně, tak by parlament mohl vykonávat svoji činnost a eh, zároveň eh, respektoval právo poslanců podávat pozměňovací návrhy. Dává smysl mm, takto se skupit pozměňovací návrhy a žádným způsobem nepřipravíme žádné poslance o právo takto podat pozměňovací návrhy a nechat o nich hlasovat. Děkuji vám, pane Korbete. Já už nepřipouštím eh, teď žádné další vystoupení eh, k, eh, k jednacímu řádu. Vyslechli jsme si dva názory. Já bych o tom mohl sám rozhodnout a jak už říkám i já jsem spíše ke kolegovi Lambercovi, ale chtěl bych se vás zeptat. Souhlasíte s tím, abychom pokračovali v hlasování unblock? Kdo je pro? Kdo je proti? Takže to eh, přeskoumáme. Eh, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. dvoutřetinovou eh, většinou, jestli jsem to správně spočítal. Takže teď budeme pokračovat se zbytkem blok B od 261 eh, až po 332, eh, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Teď můžeme to přeskoušet, eh, takže hlasujte. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Opět téměř dvoutřetinou většinou. Takže blok C, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Blok D, Kolega vzadu se hlásí. Eh, prosím, jmenujte ten článek jednacího řádu, ke kterému vystupujete. Já se odvoluji do tego, že nejsem. Já říkám, že nejsem tak, nemůžu takto hlasovat, protože chci e, hlasovat e, odlišně pro ty jednotlivé e, pozměňovací návrhy, takže mi znemožňujete práci. Já nejsem schopen takto hlasovat, vy mi odebíráte právo hlasovat právě tímto způsobem. Herr Kollege Jurek, Pani převed, pani... Kolega Jurek, pane předsedo, já jsem hlasoval proti eh, blokovému hlasování, ale pokud eh, jsme se tak rozhodli a pokud eh, v tom bloku jsou jmenovitá hlasování, tak musíme hlasovat o celém tom bloku jmenovitě. Nemůžeme ignorovat žádost o jmenovité hlasování a hlasovat anonymně, kdy jsme zavázali parlament k jmenovitému hlasování. Děkuji. Herr Jurek, ich weiß nicht, warum Sie sich beklagen. Pane kolego Jurku, já nevím, na co si stěžujete. Eh, my jsme zatím hlasovali jeden blok, kde bylo eh, jmenovité hlasování. Já jsem vám právě chtěl navrhnout eh, hlasování bloku D po jménech. Zahajuji toto hlasování. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. V bloku E tady je jedno jmenovité hlasování, takže celý tento blok odhlasujeme jmenovitě. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok F, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Haben alle abgestimmt? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. So, damit sind die Blöcke H bis K tím jsou, odpadají bloky H až K. So, wir kommen dann zur Gesamtabstimmung in Namen. A teď eh, závěrečné hlasování. Eh, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Ještě upozorni, i blok G tím byl vyřešen. A teď zpráva Vandekamp. Kamp. Nejprve 307, 423, totožné jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Má někdo námitky proti tomu, abychom tady také hlasovali po blocích? Prosím, kolego. Děkuji. Bylo by možno, když už tedy hlasujeme po blocích, aby, aby každé hlasování proběhlo elektronicky, nejenom tam, kde jsou požadavky na jednotlivé eh, případy elektronického hlasování. Ano, pane kolego, to můžeme takto udělat. Bloká, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok B, opět jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok C. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok D, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok E, kdo eh, můžete hlasovat? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok F, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím odpadají bloky G, G až H a můžeme tedy hlasovat o celém návrhu jako celku, tak jak byl pozměněn, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A teď se dostáváme ke zprávě RTUK. Eh, 290, totožné jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování.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 pane předsedající podle eh, článku one hundred and eighty two a dávám námitku proti hlasování a proti vedení tohoto hlasování z důvodů které pošlu vám abyste rozhodli na eh, předsednictvu eh, evropského parlamentu. já si myslím že bylo tady porušeno několik ustanovení jednacího řádu během tohoto hlasování a já bych vás chtěl poprosit abyste se mě k těmto mým námitkám písemně vyjádřil. děkuju. Vielen, vielen Dank, das habe ich zur Děkuji, beru to na vědomí. Blok A, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok B, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok C, jmenovité hlasování, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok D, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Blok E, jmenovité hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Tím pádem odpadají i bloky F až G. A tím pádem se dostáváme k závěrečnému. K závěrečnému hlasování, eh, hlasování jmenovité, můžete hlasovat. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. A tím jsme u těchto třech zpráv, eh, které jsme hlasovali, eh, to eh, uzavřeli.